el señor presidente. Buenos días, amigas y Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové, zahajuji dnešní schůzi. Prvním bodem na pořadu jednání je zpráva našeho kolegy Kalfína o poskytnutí záruky EU na ztráty EIB z úvěru a záruk na projekty mimo Evropskou unii. Slovo nyní i hned bude mít pan Kalfin jakožto zpravodaj. Pane Kalfine, jistě víte, máte k dispozici čtyři minuty, celkově šest minut, většinou zpravodajové využívají čtyři minuty na počátku a dvě na závěr. Pokud byste nyní využili celých šest minut, tak se v závěru nebudete moci vyjádřit. Pane předsedo, dámy a pánové, drazí kolegové, stávající mandát Evropské investiční banky pro operace mimo Evropskou unii vyprší v říjnu a Evropský parlament a, řada, a rada se musí shodnout na podmínkách pro jeho prodloužení za rámec tohoto data. V průběhu plynulého období jsme pro, probrali mnohé myšlenky a naslouchali jsme názorům mnoha subjektů a konali se desítky zasedání jak v parlamentu, tak mimo parlament i mezi politickými skupinami. Chci poděkovat všem kolegům, jak z politických skupin z řad poslanců, tak i z řad zaměstnanců za veškerou jejich snahu, za to, že se drželi nejvyšších standardů při tomto návrhu, tohoto návrhu na prodloužení mandátu EIB. A děkuji také samotné Evropské investiční Mm, bance radě za jejich rady, které byly nesmírně cené. Teď máme návrh, o kterém má hlasovat parlament, který předpokládá větší koordinaci mezi EIB a dalšími orgány v zájmu větší transparentnosti a účasti všech subjektů, lepší systém ohlašování a také větší viditelnost dopadu rozhodnutí banky. Začneme vypracovávat eh, společný postoj s radou a návrh rozhodnutí představuje velmi úspěšný profil této banky, jakožto finanční investice, eh, která je nejvíce ceněna a eh, i protože je takto zároveň evropská instituce, tak má také lépe přispívat k cílům Evropské unie prostřednictvím svých nástrojů. Navržené změny vycházejí z kumulovaných zkušeností a z našich z našeho porozumění, že profil této banky, ten prestižní profil, by neměl být žádným způsobem ohrozen. Doporučujeme lepší koordinaci mezi ESVČ komisí a EIB. Evropská investiční banka bude muset investovat do rozvoje také v rámci parametrů ochrany životního prostředí a ohlašovat komisi Eh, co dělá, bude muset přispívat také ke snižování chudoby eh, v rozvojových eh, zemích a přispívat k rozpoji malých a středních podniků. A systém ohlašování má zajistit lepší transparentnost a zlepšené, zvýšené možnosti jednotlivých subjektů vyjadřovat se již v rané fázi každého projektu. Dodatečné 2 miliardy eur budou uvolněny na pro, projekty související s ochranou životní prostředí, což by mělo eh, přispět k úsilí Evropské unie o potírání klimatických změn. Doufejme, že tento nový nástroj vytvoří podněty pro eh, potenciální příjemce, aby přispívali k plnění klimatických cílů Evropské unie. Také chceme zvýšit eh, stropy záruk, což na první pohled je velice ošemetná a citlivá záležitost, protože jakékoliv zvýšení těchto stropů znamená 9% eh, příspěvek do fondu záručního. Ale na druhé straně se jedná o velmi užitečný, velmi dobrý nástroj pro projekty. Jedná se o částku zhruba 1,7 miliard eur a mohlo by to umožnit bance alespoň udržet na stejné úrovni aktivity v přistupujících zemích. Finan financování se zintenzivňuje, tudíž musí Evropská unie více podpořit například ekonomiky západního Balkánu a severu Afriky, a to zvláště eh, v těchto v této době a e, náklady by tím za stolik nevzrostly, ale přitom přínosy by byly obrovské. Žádáme EIB, aby vyvinula silnější e, kapacitu pro e, také hodnocení různých dopadů, včetně environmentálních a, a na lidská práva. A je potřeba přitom konzultovat také místní účastníky. Chceme také potvrdit osvědčenou uh, praxi toho, aby se nespolupracovalo se subjekty, které působí v různých daňových rájích. A chceme eh, také mít lepší spolupráci mezi fondy jednotlivých dárců do, eh, roku, do poloviny roku 2012 a chceme celkově zvýšit účinnost a viditelnost Evropské unie jakožto významného dárce, rozvojového dárce ve světě. Děkuji. Děkuji. A za komisi nyní vystoupí pan místopředseda komise Sim Kalas. Vážení pane předsedo, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Kalfinovi a dalším poslancům parlamentu za konstruktivní přístup k tomuto návrhu, který zdůrazňuje, jak velký zájem má Evropský parlament o aktivity EIB. Domnívám se, že parlament nyní vytvořil vyrovnanou zprávu, která bude dobrým začátkem pro vyjednávání s radou a komisí. V dubnu komise předložila legislativní návrh, aby se pozměnilo rozhodnutí o EIB v souvislosti s přes výzkumem vnějšího mandátu EIB. není je zásadní, abychom učinili odpovídající rozhodnutí, aby EIB měla možnost eh, pokračovat ve své vnější činnosti do roku 2013. Zároveň je nutné upravit její mandát, aby bylo zajištěno, že investice EIB mimo EU budou odpovídat cílům politiky EU, především v oblasti klimatických změn a rozvoje. Pokud jde o hlasování, pozměňovací návrhy, většina z nich je přijatelná pro komisi. Týkají, týkají se posílení aktivit EIB v oblasti rozvoje, za druhé zvýšení regionálních stropů pro mandát EIB. To může EIB dovolit, aby udržovala přiměřenou úroveň aktivity v některých oblastech. Zároveň eh, by to mělo pomoci EIB v tom, aby poskytovala podporu Tunisku a Egyptu při přechodu k demokracii. Za třetí je zde obecný požadavek na větší transparentnost, lepší podávání zpráv a větší efektivitu. Pokud jde o další pozměňovací návrhy, bude nutné dále vyjednávat eh, v kontextu trialogu. Tyto body se týkají za prvé omezení v rámci mandátu pro klimatické změny pro některé projekty. A za druhé, některé pozměňovací návrhy mají za cíl eh, vytvoření regionálních eh, operačních pokynů. Je nutné, aby zde byla dostatečná flexibilita, tak jak jsme původně plánovali v návrhu komise. A za třetí, některé pozměňovací návrhy se týkají dlouhodobějších cílů, jako je například vytvoření platformy EU pro eh, spolupráci v oblasti rozvoje a eh, dalších aspektů spolupráce v oblasti financování. Měli bychom být opatrní a a uvědomit si, že vyjednávání o těchto pozměvacích návrzích mohou spozdit eh, přijetí tohoto návrhu a zkomplikovat přijetí tohoto návrhu. Triarok bude zahájen na základě zprávy, která bude dnes přijeta a je potřeba, abychom přijali rozhodnutí před létem, abychom zabránili jakémukoliv riziku, že by nebylo rozhodnuto do října 2011, což by vedlo k tomu, že by vnější činnost EIB po tomto datu byla pozastavena. Mnohokrát děkuji, mnohokrát děkuji panu komisaři. Nyní e, jménem Výboru pro zahraniční záležitosti má slovo na dvě minuty pan Tejun. Euh, Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, panu Kalfinovi za skvělou práci, kterou jsme mohli společně odvést a ve jménu Výboru pro zahraniční věci, kde jsem zpravodajem, bych chtěl poděkovat také paní Hautale, panu Lansdorfovi a dalším. Já bych se chtěla soustředit na pozitivní body zprávy a návrhu pana Kalfína. Pan Kalfín to již eh, Eh, dobře sám vysvětlil, že je důležité se soustředit na rozvoj, eh, samozřejmě na sociální a environmentální oblast a také na oblast lidských práv a že je důležité mít záruky pro země, které to potřebují nejvíce a rovněž je důbré, no, nutné to co nejlépe propojit s ostatními politikami Unie. S tím vším parlament souhlasí a bude to samozřejmě muset i prosazovat v rámci obtížných vyjednávání, která nás očekávají s radou. Chtěl bych něco podotknout. Eh, lituji, že výbor pro zahraniční záležitosti se rozhodl s ostatními frakcemi v tom smyslu, že je nutnost eh, že tam tedy nezůstala ta nutnost eh, připravit EIB pro mikroúvěry a dále, že ještě ta věc, která se týká stropu po roce 2013. Sociální demokraté si to rozhodli podle sebe že tedy předloží eh, pozměňovací návrhy k obou tématům a to se souhlasem pana Kalfina. A pak se mám ještě dva body, to politické body, já bych na to rád upozornil, diskutuje se o tom již dlouhá léta. Když došlo k pádu berlínské zdi, tak jsme nezareagovali pouze rozšířením. Někdo samozřejmě Eh, bude jaksi kritizovat ten způsob, ale že jsme se rozšířili, na tom se všichni shodneme. A potom jsme se samozřejmě snažili připravit určitý přechod k demokracii, jak Evropská unie, tak i IB byli prvními, kdo poskytovali peníze eh, rovněž na druhém břehu Středozemního moře. A dobře víme, že tyto prostředky vlastně nepřesahují programo- plánovací programovací období po roce 2013, takže víme, že z toho by mohly vyplývat jisté problémy. Eh, máme zde návrh, který parlament již přijal, to je Unie pro středomoří. Zpráva pana Kalfina ji zmiňuje. A jde tedy o to, aby jsme vytvořili Euromediterální banku pro rozvoj a investice. Je třeba k tomu přistupovat pragmaticky. Eh, nahradě na ty retorické projevy v tom smyslu, že EU chce podpořit demokratická hnutí, ke kterým dochází v regionu na druhém břehu středozemního moře. A já bych si přál, abychom k tomu přistoupili opravdu odpovědně a zasadili se o vytvoření takovéto banky. Děkuji a na dvě a půl minuty má slovo pan Tajs za výbor pro rozvoj. Pane předsedo. Uh... Rychlý hospodářský růst v rozvojových zemích nepřináší ale eh, pozitivní věci pro všechny. V rozvojových zemích eh, je někdy ehm, růst nad 10 eh, Je tomu tak například v Addis Abebě, ale ženy a zemědělci nemají například možnosti zlepšit ehm, svoji kvalitu života, nemají přístup k financím. Soukromé banky Um, jim často neposkytují finance. Takže Evropská investiční banka zde má skutečně důležitý úkol a tato, uh, tento legislativní návrh představuje důležitý krok ku předu. Nejde zde jenom o velké infrastruktury, um, o silnice a uh, železnice. Takovéto aktivity musí samozřejmě pokračovat, ale um, místní lidé musí mít také slovo um, v rozhodování. Musíme zohledňovat uh, jejich zájmy. Musíme mít na paměti životní prostředí. Musíme také bojovat proti daňovým rájům. To, co EIB může udělat, je pomoci malým podnikům malým a středním podnikům a zemědělcům, aby měli přístup k mikroúvěrům. Něco takového je zásadní pro další rozvoj. Zároveň by EIB měla mít možnost spolupracovat eh, s dalšími bankami. Evropská investiční banka um, nyní získává novou dimenzi ve svých aktivitách. Um, to pomůže rozvíjet rozvojovou politiku Evropské unie a zároveň to pomůže rozvojovým zemím, aby dosáhly udržitelného růstu. Děkuji EIB, panu Kalfinovi a dalším spolu zpravodajům za dobrou spolupráci. Děkujeme nyní e, jménem výboru e, pro mezinárodní obchod. E, má slovo pan William Darmouth. Až do nynějška ty profesionálové, kteří jsou v čele EIB, tuto banku vedli v rámci kultury finanční bezúhonosti a ty půjčky byly půjčovány na základě principu obezřetnosti. Proto EIB má velmi málo špatných eh, půjček. Ovšem tato zpráva chce rozředit profesionální kulturu EIB a rozšířit její rámec působnosti na celou řadu různých politických cílů. A to komise řekla zcela jasně rozvolnění těch komerčních kritérií, na jejich základě banka až dosud Eh, fungovala, povede k tomu, že bude třeba se uchýlit k využití té záruky a to odnese daňový poplatník. A já znovu chci vznést tu otázku, jestli daňoví poplatníci v Evropě a ve Spojeném království, který, kteří už jsou nyní pod tlakem, chtějí, aby jejich prostředky a finance byly používány k cílům, eh, které eh, jsou mimo Evropskou unii. Děkuji. Nevidím pana Tomáše Dojče měl hovořit za výbor pro rozpočtovou kontrolu. Tudíž dostane slovo pan Kutaš za výbor Ekon. Prin garancia oferită Băncii Europene de Investiții, INTM. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pokud jde o záruky EIB, takovéto záruky budou moci eh, budou napomáhat boje proti klimatickým změnám a hospodářskému a sociálnímu rozvoji v rozvojových zemích. Zároveň um, mohou na pomoci rozvoji lidských práv a demokracie. Myslím si, že návrh na rozšíření mandátu EIB je dobrá myšlenka. Kandidátské země jsou zahrnuty mezi příjemce tohoto financování. Stejně tak jsou sem zahrnuty země, které mají partnerské, eh, partnerství s Evropskou unii. EIB potřebuje více financování a více odborníků. Zároveň musíme zohledňovat důležité strategické projekty, eh, tak jako je Nabuko a další projekty energetické infrastruktury. Já bych chtěl zdůraznit důležitost EIB při monitorování těchto projektů, když jsou implementovány. Děkujeme. Ještě nepřišel, nyní přišel pan ne, ještě nepřišel pan Deutsch, takže nyní a za řečníky jménem politických skupin. První je pan Kolínu, má dvě minuty za EPP. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi za práci, kterou odvedl. Pomocí dnešního hlasování obnovíme garant záruky EU pro krytí ztrát z půjček a úvěru EIP. Týká se to projektu mimo Evropské unie. Toto je opatření, které má opravdu velký význam a bude ještě významnější, když se podíváme na současnou hospodářskou situaci. Je důležité podporovat konkrétní trhy a rovněž produktivní logiku a celý, celý způsob myšlení v hospodářství. Evropská investiční banka má centrální úlohu a je důležité, aby Evropská unie působila i za hranicemi 27 členských států a přispěla k synergiím. Padly zde pozměňovací návrhy, které se snaží pozměnit původní text komise, ty jsme předložili společně s ostatními frakcemi. Ano, je třeba diskutovat, musíme respektovat různá mínění, různé názory, ale frakce byla konstruktivní jak eh, ve výboru, tak na plénu. Chci říci, že probíhaly bouřlivé diskuze, zejména se to týkalo zohlednění lokálních malých a středních podniků a zlepšené synergie v oblasti rozvojové spolupráce a také šlo o to, aby se nepřekrývaly různé projekty eh, v, mimo Evropskou unii, aby tedy nedokázalo k mrhání finančními prostředky. EIB tedy poskytuje půjčky a zároveň musí být konkurenceschopná na mezinárodních trzích a dát k dispozici odpovědné finance. Geografický dosah investicí se rozšířil i na země jako Líbie a například Irák, ale ne na Bělorusko kde ne, nejsou dodržována lidská práva. Takže je třeba jak si dodržovat jisté minimální podmínky, aby země mohla čerpat půjčky od EIB. Je důležité, aby parlament co nejrychleji dosáhl koncenzu s radou a s komisí, aby se mohlo přistoupit k vlastní práci. Pan zpravodaj předložil ústní návrh, chce tam navýšit intervenci EIB v oblasti Středomoří. Tato intervence by mohla také přispět ke stabilizaci středomorské oblasti, zejména s ohledem na poslední vývoj v posledních týdnech a samozřejmě tím mám na mysli i tok uprchlíků. Děkuji panu Kolínovi. Mám dojem, že pan Dátmev by rád položil otázku panu Kolínovi. Pane Kolíno, souhlasíte s tím? Ano, takže prosím. Ano. Chce řečník také zohlednit náklady, které ponese daňový poplatník? Můžete odpovědět na tuto otázku? Ano, máte na mysli celkové operace nebo určitou speciální část? Tím otázka platí za zodpovězenou. A nyní má slovo pan Ferm za frakci socialistů a demokratů. Prosím. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, dámy a pánové, já chci v první řadě poděkovat panu Kalfinovi, který tady předvedl vynikající práci, spolupracoval s EIB a s tínovými zpravodaji z různých výborů Evropského parlamentu a myslím, že se mu to opravdu povedlo. Finanční krize ukázala, jak důležité je mít stabilní finanční instituce, které poskytují úvěry pro důležité investice v případě, kdy soukromý trh je nestabilní. Hovoříme o vzniku různých nových nástrojů nebo lepšímu využívání těch, které už máme. A tady jde o aktivity EIB mimo Evropu je tu několik argumentů, které doufám, že zazní tady i v radě. Zvýšená spolupráce mezi EIB a hlavními směry eh, rozvojové politiky Evropské unie. Tyto dvě složky musí být koordinovány. Dále je tu důležitý strop pro klimatické projekty a musíme také zvýšit záruky poskytované členskými státy. Největší podíl práce EIB se nachází v Evropě, ale když se podíváte na to, kolik a jaké země dostávají e, půjčky, většinou jsou to země z rozvojové. Musíme proto e, se zaměřit na hodnocení projektů a e, před udělením půjčky musí být dobře posouzeno, zda to bude přispívat k plnění cílů Evropské unie. Musíme také eh, zvýšit transparenci v EIB, pokud jde o její externí eh, mandát. Zatím je transparentní vhled do transakcí složitý. Chceme také, aby se zvýšilo povědomí o pravidlech týkajících se daňových rájů. Dobrý daňový systém je předběžnou podmínkou dobře fungující ekonomiky a proto je tak pozitivní, že můžeme tedy podpořit jak ústní pozměňovací návrhy, které doufám, že podpoří eh, všichni, které umožní dát více zdrojů zemím, jako je Egypt a Tunisko. To je krok eh, správným směrem a doufám, že se to setká i s podporou Rady. Děkuji. Eh, Děkuji vám. A nyní za liberále demokraty v Evropě dostává slovo pan Haglund na dvě a půl minuty. Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajovi za vynikající a velice profesionální práci na této zprávě. A spolupracovali jsme mezi politickými skupinami a myslím si, že výsledek je velmi dobrý. Vyslechli jsme si různé poslance, kteří vyjádřili určité obavy o tom, že, je, že zde dochází k určitým rizikům, že může dojít k narušení dobré práce EIB. Ale já si myslím, že tyto obavy nejsou opodstatněné. Naopak se domnívám, že zde rozšiřujeme bandát a EIB se tak v budoucnosti bude moci ubírat lepším směrem. Bylo zde vyjádřeno ehm, mnoho názorů a já se domnívám, že musíme mít na paměti, že budeme eh, muset i nadále vyjednávat o mandátu EIB eh, v rámci další finanční perspektivy po roce 2014. Budeme muset zhodnotit, jaké úkoly a jaký mandát by měla mít EIB eh, v dalším finančním výhledu a jaké zdroje bude mít k dispozici. Takže to musíme mít na paměti. V tomto kontextu bych eh, také chtěl zmínit eh, dvě věci. Pan Ferm zmínil, že bychom se mohli dohodnout na zvýšení zdrojů pro banku a mm, zdrojů pro Severní Afriku. Já se domnívám, že to je dobrá věc a že to je přesně to, co eh, opodstatňuje vnější mandát EIB. A já bych rovna, rovněž chtěl říct něco k tomu, co pravděpodobně řekne kolega Lambsdorff. Liberálové eh, nechtějí, aby EIB využívala své peníze pro půjčování eh, Bělorusku, a protože a to by nebylo správné. EIB eh, musí ve svých investicích respektovat hodnoty Evropské unie. A velice dobře jsme spolupracovali mezi politickými skupinami, zpravodaj odvedl vynikající práci a nalezl dobrá řešení, která nám umožní, myslíme, získat eh, širokou podporu, až budeme o zprávě hlasovat. Tak, také si myslím, že je to dobré východisko pro vyjednávání s radou a doufám, že rada přijme tuto práci pozitivním způsobem. Děkujeme panu Haglundovi a nyní jménem Zelených má slovo na dvě minuty a půl paní Triple. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rovněž i já bych se nejdřív, bych, i já bych chtěla nejdříve poděkovat panu Kalfinovi za jeho velice ambiciozní zprávu. Chtěla bych připomenout, že to byl soudní dvůr, který požadoval, aby vnější mandát EIB aby se o něm rozhodlo spolurozhodováním. Tedy i zde se jedná o více práv pro parlament a my to vítáme jakožto sebevědomí poslanci Evropského parlamentu. Evropská unie si vytkla celou řadu velice dobrých cílů v Lisabonské smlouvě, například udržení přírodních zdrojů, boj proti chudobě, demokracii právní stát a, stát a lidská práva. A proto je samozřejmě správné, že EIB slouží jakožto nástroj pro podporu těchto cílů. Říkám, že je podporuje, že se snaží ze všech sil, aby tyto cíle mohly být naplněny, tedy nepracuje proti nim. Ono jde i o infrastrukturu, o lepší zásobování vodou, o sanitární zařízení a jedná se také o více peněz na zdraví a vzdělávání, protože dobře víme, že právě toto poslouží k lepší budoucnosti v zemích, které podporujeme a že právě toto je dobrý příspěvek pro boji proti chudobě. My zelení víme, že tento opcionální mandát v oblasti ochrany klimatu je velice dobré. Jsou to dvě miliardy, které mají být dodatečně mobilizovány a pokud chceme brát naší vlastní politiku ochrany klimatu vážně, tak musíme spolupracovat s EIB. A vítám to, co navrhl pan Kalfin, totiž, že pro ekonomický vývoj a pro demokratické změny ve Středomoří, zejména v Tunisku a v Egyptu, že i pro tyto cíle musí být EIB k dispozici a pomoci a proto my vítáme tyto pozměňovací návrhy. Samozřejmě, náš zájem leží v oblasti lepší transparentnosti EIB. Komise bude muset předložit každý rok zprávu. To nám ovšem nestačí. Nám jde o skutečnou transparentnost. A my chceme, aby dříve, než se uskuteční rozhodnutí, aby byly konzultovány nevládní organizace a další kvalifikované síly. Myslíme si, že tato transparentnost přispěje ke správnému a dobrému přijímání EIB a že ji nepodkope. A proto si myslíme, nebo doufáme, že rada jaksi nám nebude házet kameny do cesty, že rada rovněž se vyzná k tomuto velice ambicioznímu přístupu, jak využívat EIB a věříme, že společně přispějeme pro blaho občanů mimo Evropské unie. Děkuji paní Tripelo, Tripelové a nyní na jednu minutu má slovo paní Swinburne za politickou skupinu ECR. Děkuji vám. Když poskytujeme záruky na půjčky, pro projekty jak uvnitř, tak vně Evropského unie, nesmíme zapomínat, že to má své finanční dopady. Může to být dobrý způsob na první pohled eh, toho, jak se mají naše finanční prostředky dostat dál, ale musíme mít finanční kontrolu, kterou bychom byli schopni řídit a kontrolovat tyto půjčky a jejich možné dopady. Musíme si být vědomi všech eh, možných rizik, kterým vystavujeme evropský rozpočet a rozpočty členských států. Proto dohled a transparentnost jsou naprosto stěžejní. Jak ukázala finanční krize, banky si nebyly, nejsou vši, vždy vědomy rozsahu svých eh, pohledávek a musíme proto vědět, co vlastně pokrýváme a zachovat všechna kritéria demokratického dohledu. A musíme si být také jistí, že ti, kdo jsou v EIB a v komisi, kteří zodpovídají za řízení těchto produktů a kteří činí tak významná rozhodnutí, rozhodnutí mají příslušnou způsobilost k tomuto, k této práci, protože jsou to peníze daňových poplatníků. Děkuji, paní Swinburne. A nyní za GUE NGL pan Portas na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že nyní zde diskutujeme současně o rozšíření a zpřesnění mandátu EIB a současně a chci říct, že toto je navázáno na systém záruk, který samozřejmě e, banka potřebuje v rámci svých finančních operací. Myslím si, že upřesnění a dostřesení mandátu, které je zde navrženo, jde dobrým směrem, protože e, umožní bance, aby mnohem lépe plnila své vlastní cíle, které se týkají pomoci, rozvoje a spolupráce. A je jasné, že Zatímco EIB a Evropská unie chtějí být tedy podrobeni hm, eh, ratingovým agenturám, tak je jasné, že zde je problém se zárukami. Někdo zde nadnesl otázku toho, že pravděpodobně si budeme muset dát více pozor, když chceme investovat do vzdělávání, do zdraví, do boje proti schudomy a do rozvojových cílů milénia, protože to není nic lukrativního a ratingové agentury to pravděpodobně neocení. Ale já chci říci, že je třeba říci toto. Diskutujme o tom, jak vypadá náš vztah s ratingovými agenturami. A rovněž by bychom měli diskutovat ještě jednu věc. Jakým způsobem je možné? Jakým způsobem je možné, že jsme tak pečliví, co se týká záruk které eh, mají přispět boji proti chudobě. A proč Evropská unie se soustředila spíše na regulování soukromého finančního sektoru, který je vlastně nyní podpořen eh, z našich peněz a navíc vlastně to vede i k navýšení nezaměstnanosti celá tato situace. A chci říct si ještě jednu věc. Evropská unie se snaží vést mezinárodní politiku, má tam různé opatření, různé přístupy, ale chci říct, že není zde důvod, aby z hlediska lidských práv mohla Evropská investiční banka financovat projekty v Libii a ne v Bělorusku. Podle jakých kritérií to rozhodujeme? Chci říci, že e, další věc, která s tím souvisí, je SVŠ. ta má velice široký mandát, který zahrnuje dokonce i vojenské operace. Takže já se ptám, jakým způsobem se tedy kříží tyto dva aspekty a jakým způsobem je možné, že vlastně tady se odchyluje EIB od svého vlastního mandátu. Děkuji. Děkuji, pane Portaš. A nyní za EFD paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Evropská investiční banka používá veřejné finance členských států, aby jistila půjčky pro eh, zprostředkovatele nebo eh, příjemce v 74 zemích. A ve srovnání eh, s jinými mezinárodními institucemi, které mají podobné funkce, reputace EIB není reputace zakládající se na transparentnosti a její politika nezahrnuje odpovídající podávání zpráv. A pokud jde o půjčky EIB pro malé a střední podniky prostřednictvím zprostředkovatelských bank, eh, často eh, se neví, kam jdou peníze. A eh, tyto zprostředkovatelské banky neposkytují dostatečné informace. A Rozpočet EIB je financován daňovými poplatníky. Já vás žádám, abyste hlasovali proti této zprávě, protože dostatečně nehájí zájmy daňových poplatníků. Děkuji paní Andrásen a nyní na závěr této části pan Hartong, který bude hovořit za nezařazené jedna minuta. Pane předsedo, Evropská investiční banka podporuje zahraniční politiku EU, především rozvojovou politiku. Přinejmenším to se praví ve zprávě paně, pana Kalfina. Evropská investiční banka ale nechce být bankou s politickým mandátem. Je aktivní mimo Evropskou unii. Nevím proč, nicméně rozpočet EIB je e, garantován rozpočtem EU a tudíž daňovými poplatníky. Celá řada zemí jako Palestina, Kuba, Líbie, Turk, Turkmenistán, Maledivy a další dostávají peníze z EIB. Jsou to, jsou to země, které nejsou dobrým příkladem demokratických zemí. Komise chce zvýšit stropy EIB. Ehm, dojde k investicím ehm, do boje proti klimatickým změnám v těchto zemích. Ehm, představte si to v Gaze na Kubě. Já si myslím, že to je dobrý podklad pro nový film eh, Mistra Bína. Eh, Evropská investiční banka eh, by proto neměla být takto upravena. Hlasujeme proti. Děkujeme panu Hartongovi. Pan Berman zvedl modrou kartu, chtěl by vám položit otázku. Přijímáte ji? Ano? Dobře. A děkuji, pane předsedo. A pan mu zdá se nechápe rozdíl mezi dotacemi a půjčkami. A paní Andrásen by si měla přečíst výroční zprávu EIB a pan Hartong zdá se nechápe, že Evropa není ostrovem ve světě. A pokud chceme na našem kontinentu mír a stabilitu, musíme investovat také do jiných zemí. Není možné to udělat jenom dotacemi. Půjčky jsou mnohem lepším způsobem, jak to udělat. Nevím, jestli to chápete, pane Hartongu. Děkuji. Pane Hartongu, chcete odpovědět? pane předsedo, pane Bermane. Jsem si jistý, že určitě, určitě víte, že a politika znamená politickou volbu. A my chceme, aby peníze daňových poplatníků byly využívány investicemi v členských státech, nikoli v zahraničí. Děkuji, pane Hartong. A nyní pokračujeme dál k, k řadovým poslancům a jako první paní Matera dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodaj k jeho práci, pokud jde o externí mandát EIB. Tato, eh, tento finanční, finanční instituce Evropské unie, jejíž eh, náplň činnosti je nesmírně důležitá z hlediska poselství, které vysíláme některým zemím, zejména Jižního středomoří. Posilování demokracie a to, aby demokracie vydržela, to něco stojí. A EIB může poskytnout významnou podporu v tomto přechodném období tím, že zlepší infrastrukturu a podmínky místního průmyslu. A teď chceme zvýšit strop o takřka 2 miliardy eur, pokud jde o ty prostředky, tedy, které může Evropská unie posílat za své hranice a to může zachránit některé projekty, kterým hrozí zánik z nedostatku financí. Týká se to nejenom Středomoří, ale také zemí, které by rády vstoupily do Evropské unie. A bylo mi řečeno údajně, že hovoříte velmi rychle, takže jestli můžete prosím trošičku zpomalit, tlumočení bude potom lepší. Já se omlouvám, omlouvám, budu hovořit pomaleji. Takže, abychom mohli splnit tyto cíle, potřebujeme vysokou úroveň koordinace mezi komisí ESVČ a EIB. Mám za to, že bychom měli mít nějaké společné, společnou zprávu těchto tří institucí v těch zemích, kde působí. Doufám, že komise a EIB vytvoří takovou platformu, na základě které bude možné spolupracovat a maximálně efektivně řešit výzvy eh, vnější politiky prostřednictvím finančních nástrojů a inovativních metod. A omlouvám se za ty kousky, které možná vypadly. Děkuji a nyní na minutu a půl paní kolegyně Hercog. Děkuji. Děkuji vám. EIB spolu s, s panem Orym, se stínovým zpravodajem. Pro nás eh, tato záležitost záruk je nesmírně důležitá, protože EIB hraje klíčovou roli jak uvnitř, tak i vně Evropské unie při zajišťování půjček. Ale podle zastávajících podmínek nemá nikdo jasně stanovený dohled nad EIB. To bychom chtěli změnit, protože to je překážka dalšího eh, růstu. Ty půjčky na venek by si zasloužily větší pozornost, nejenom vzhledem ke všemu, co tu zaznělo, ale také proto, že mimo Evropskou unii nemáme stejnou možnost kontrolovat, co se s prostředky děje a proto je k tomu potřeba lepší spolupráce. Vnější projekty mají strategický význam. A dějí se a jsou provozovány někdy v politicky nestabilních regionech. A z hlediska výboru ITRE bych chtěl poukázat na význam energetických projektů. Přes 50 půjček slouží k financování zemí v rámci východního partnerství a na tom má Evropská unie eminentní zájem, protože převážná většina plynu, která se dováží do východní Evropy a do baltských zemí, přichází právě od našich eh, východních sousedů a proto je důležité, aby se EIB zaměřila na financování projektů, které souvisí se zabezpečením dodávek energie. Souhlasím s panem zpravodajem a blahopřeji mu, měli bychom skutečně podporovat těsnější spolupráci EIB s Bankou pro rekonstrukci a rozvoj a také Světovou bankou. Takže synergie je důležitá. Dos minutos el señor Lambsdorff. Děkuji. Děkuji nyní na dvě minuty pan Lambsdorff. Děkuji, pane předsedající. Lisabonská smlouva věnuje zahraniční politice EU nové úlohy, jsou to nové výzvy, některé zde již byly zmíněny, koherence, jednotný přístup a to, jak v rámci SVČ, EIB a komise, tyto všichni mají postupovat jednotně v rámci zahraniční politiky a Lisabon v sobě má také obsaženou silnější parlamentární kontrolu, větší transparentnost a tak dále. Toto vše přispívá kvalitě rozprav o zahraniční politice právě, když máme více transparentnosti, protože se na celé věci podílí celá řada výborů zde v parlamentu, zejména v první řadě výboj AFET a výboj DV. Tento parlament se rozhodl, že Bělorusko vyškrtne ze seznamu zemí, které jsou způsobilé pro podporu z EIB, kde tedy EIB může i hned poskytnout podporu, aniž by to prošlo debatou v parlamentu v Bělorusku. Jak vypadá situace? Jsou na svobodě opoziční politikové, jsou tam svobodná média, jsou tam svobodné odbory a tak dále. To jsou všechno velice důležitá témata, protože se jedná o přímého souseda Evropské unie. A proto si myslím, že je velice dobré, že nejdříve to budeme muset hluboce prodiskutovat a teprve potom budeme moci dát zelenou EIB. Já jsem velice rád, že parlament eh, sleduje tuto linii a já eh, bych poprosil radu a přeji si, aby rada jednala stejným způsobem. Včera jsme eh, hovořili o zahraniční politice EU. Katie Ashton říkala, že bychom měli navýšit strop pro EIB. Parlament rád navýší. Je jasné, že musíme lépe spolupracovat se Severní Afrikou, s Tuniskem, s Egyptem. Myslím si, že je to velice důležité a je to dobrý příklad, protože to tento parlament je schopný rychle zareagovat. A nyní je to na radě. Rada je na řadě. Rada by měla také jednat odpovídajícím způsobem. Já si myslím, že naše zahraniční nástroje právě, když jsou tržně orientovány, stejně jako například EIB, tak tyto nástroje mohou velice dobře podpořit vývoj v severní Africe. Když tam budeme mít vývoj, hospodářskou obnovu, tak bude k nám ze severní Afriky přicházet menší množství uprchlíků. A proto chci říct, že kolegové, kteří jsou proti, že jejich argumenty byly téměř primitivní. Děkuji panu Lamsponsovi a nyní paní Hautala. Erittäin hyviä tavoitteita. Mnohokrát děkuji. Evropská investiční banka má velice dobré cíle. Je to například boj proti chudobě. Samozřejmě činnost banky musí odpovídat také cílům Evropské unie. Proto je velice důležité, aby banka jednala otevřeně a transparentně. A v tomto smyslu předložili zelení pozměňovací návrhy 6 a 7, které mají za cíl, aby veškeré půjčky byly veřejné a aby informace o jednotlivých projektech byly dostupné pro veřejnost. Evropská investiční banka musí samozřejmě také zveřejňovat své dokumenty, stejně tak jako ostatní instituce. Děkujeme paní Hautala, nyní má jednu minutu pana Čarnecký. Mikrofon, mik, mikrofon. Uh, thank you. <laughs> uh, uh, pan... Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Evropská investiční banka je institucí Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jsou to daňoví poplatníci, kdo přispívá těmi prostředky, kterými potom disponuje. Proto to musí být banka zcela transparentní. Musí to být banka, která může kdykoliv prokázat, jak jsou její peníze využívány a to do všech podrobností. A jakožto zástupce země, která sousedí s Běloruskem, podporuji zmrazení jakékoliv možnosti dát půjčky nebo cokoliv, jakékoliv prostředky, které by podpořily Lukašenkův režim musíme ukázat východu, že lidská práva pro nás jsou stejně důležitá jako v Ázii nebo v Africe. A souhlasím s kolegy, že nemůžeme mít dvojí metr, jako třeba v případě Libie. Děkuji panu Černeckému. Nyní má jednu minutu kolega Morganti. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, tato zpráva chce poskytnout záruky společenství pro vnější financování Evropské investiční banky. Celá řada investic eh, podporovaných EIB se provádí v zemích, eh, které prochází obrovskými změnami a kde často dochází k povstání lidí. Eh, zároveň se zde žádá o rozšíření na další země, ve kterých není dostatečná demokracie. Zdá se, že je to určitý paradox, že se snažíme dělat tyto dvě věci. Nebylo by užitečnější, aby EIB investovala více v Evropě? Například, aby poskytovala více půjček malých a středním podnikům. To je něco, o co požádal komisař Tajány zde v parlamentu toto pondělí. A chtěl bych říci, že zahnutí Turecka jako eh, předstupní kandidátské země. S něčím takovým nebudeme my v Liga Nord eh, v Severské lize souhlasit. Nikdy nebudeme souhlasit eh, s krokem takovýmto směrem. Nyní předseda říká děkuji, nyní pan Stojanov na jednu minutu. Prv pohled si víš, že kipěl mnoho usilen trud Děkuji vám, pane předsedo. Je zřejmé, že tato zpráva byla prodiskutována velmi ze široka a v zásadě tady jde o další mrhání prostředky, eh, prostředky daňových poplatníků v různých zemích, včetně Turecka. A pan Kalfin byl ministrem a kdyby eh, více respektoval zájmy běžných Bulharů, tak by možná ještě pořád byl u moci. Já si myslím, že eh, ten kolega britský aristokrat má větší, lepší svědomí než pan Kalfin. Musíme řešit nejdřív vlastní problémy vlastních daňových poplatníků, pak se můžeme zaměřovat na Turecko a další. Nyní jeden a půl minuty. A promiňte, ještě je tu modrá karta. Pane Kalfine, budete mít příležitost eh, uzavřít diskusi jako zpravodaj, takže eh, není tady nikoli modrá karta, takže jeden a půl minuty, pan Stavrakakis. Děkuji, pane předsedající. Milí kolegové, já bych chtěl poblahopřát panu Kalfinovi za jeho výtečnou zprávu. Nepochybuji o tom, dámy a pánové, že současná hospodářská krize ještě více ukázala, jak důležitá je práce EIB pro Evropskou unii. Úloha této banky je opravdu nesmírně důležitá a ví se o tom také mimo eh, hranic EU a je důležité, aby EIB podporovala různé projekty mimo EU. V naší zprávě se zaměřujeme na zlepšení transparentnosti, navýšení prostředků a harmonizování činnosti EIB s činností zahraniční politiky, vnější politiky EU. Rovněž tam jde také o navýšení finančního stropu. Jsou to všechno důležité návrhy, které podporuji, protože tyto návrhy zlepšují efektivnost práce EIB a rovněž zlepšují obraz Evropské unie na venek. Děkuji. A nyní na jednu minutu pan Mulder. Děkuji, pane předsedající. role EIB bude čím dál tím důležitější, jak se v současné době zdá. A myslím si, že rating EIB nikdy nebyl ohrožen nebo nesmí být ohrožen tím, že se její mandát rozšíří. Když se podíváme na diskuze o finančních perspektivě, tak to vypadá tak, jakoby peníze, které poskytují členské státy EU, měly být ještě navýšeny a proto si myslím, že bychom se měli podívat na to, jak bychom mohli využít EIB, abychom dosáhli určitých politických cílů EU. Tak jsme to činili i v minulosti. Podle mě je důležitá otázka, jaký multiplikační faktor měli záruky, které jsme poskytli my Evropské investiční bance. Proto si myslím, že by bylo dobré, kdyby EIB mohla co nejdříve předložit zprávu, ve které bych ukázala, které byly ty nejúspěšnější záruky právě s ohledem na multiplikační faktor. Pokud by tom, toto měli k dispozici, mohli bychom se lépe připravit v rámci našeho vypracování finanční perspektivy. Děkuji. Děkuji panu Milderovi. A zapomněli jsme vám měřit čas, ale děkuji, že jste se včas zastavil. A nakonec v této části debaty má slovo pan Poremba. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme optimističtí, když přihlížíme ke skutečnosti, že vnější politika byla v posledních letech zesílena a máme nové nástroje, jako nástroje předstupní pomoci a nebo nástroj pro politiku dobrého sousedství. EIB klade velký důraz na investice do energetiky a infrastruktur, energetické infrastruktury, například na Buko. To jsou věci, které mají strategický význam. Východní partnerství musí jít ruku v ruce s respektováním lidských práv a demokracie a to se vztahuje i na Bělorusko. Pokud běloruská vláda neprokáže, že jí leží na srdci lidská práva jakožto nejdůležitější povinnost, kterou vláda má, tak tam nemá financování EIB co dělat. Děkuji. A to je konec této části rozpravy. A nyní přecházíme k fázi Catch the Eye. A jakožto první máme tu celkem šest lidí. A jako první Sean Kelly. Mnohokrát děkuji. Nemám problém, aby Evropská unie investovala do projektu mimo Evropskou unii především v oblasti boje proti klimatickým změnám. Jako irský poslanec mi ale připadá zvláštní, že dnes dopoledne zde hovoříme o tom, jak Evropská unie může poskytnout záruku proti ztrátám u, u projektu mimo EU, zatímco stejná EU se snaží vydělávat na půjčkách Irsku v rámci systému záchrany. A je zde zisk téměř 3%, což je asi 5 miliard. A to není udržitelné, to není spravedlivé, myslím si, že to není právně v pořádku. Zároveň je velice těžké chápat, jak eh, můžeme um, účtovat 5,8 eh, zatímco mimo Evropskou unii máme sazbu 3,2 Já doufám, že dojde ke změně, to budeme požadovat a snad s tím Evropská unie něco udělá. Děkujeme, nyní má slovo. Pan Paška. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaře, mandát EIV a jeho prodloužení na další období je potvrzením toho, že současné partnerství Evropské unie a EIB přináší pozitivní výsledky při plnění politických cílů Evropské unie, a to pomocí nástrojů Evropské investiční banky. Součástí nového mandátu EIB je i navýšení rozpočtové záruky EIB, která pokryje riziko státního či politického charakteru, které se pojí s operacemi EIB mimo EU. Při takovýchto činnostech je nesmírně důležité dbát na jakousi rozpočtovou střídmost a interní disciplínu, aby finanční prostředky, které se vloží do aktivit na podporu politických cílů Evropské unie, přinesly i přiměřené a finančnímu objemu odpovídající výsledky. Proto je důležité mít, důležité mít k dispozici dobrý mechanismus neustálého monitorování podporovaných projektů, transparentnost zacházení. Pan předseda přerušuje a e, nyní má slovo paní Jedřevská. E, děkuji, paní převodní. Děkuji vám, pane předsedo. Podle mého názoru činnost EIB mimo Evropskou unii musí být řízena hodnotami, které jsou akceptovány v samotné Evropské unii a musí se také řídit pravidly politiky sousedství. Momentálně Evropská unie nemůže přijmout Bělorusko jakožto příjemce fondů EIB pakliže chtějí využívat, získávat půjčky od EIB, musí eh, respektovat jasně eh, právní stát a lidská práva. Evropská unie by měla být neústupná, měla by zavést politické i finanční sankce. Děkuji. Kolegyně. A nyní pan Odi. Děkuji. EIB je mezivládní nástroj členské státy Unie poskytují záruky a Evropská unie sama zaručuje ty vnější zkuš, eh, půjčky. A je důležité, aby zůstal ten eh, rating, to hodnocení AAA této bance je jde o to, abychom věděli, jak velký rozsah to bude mít 29 miliard a je možné taky to ještě do, doplňovat nějakými dotacemi podle toho, o jakou půjčku půjde. Když se podíváme na fond stability, což je 60 miliard eur plus 30, tak to je v podstatě rozpočet na celý rok. Děkuji, pan Kozlovský. Děkuji, pane předsedající. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pogratulovat zpravodaji k vynikající zprávě. Domnívám se, že tato zpráva dobře odráží postoj Evropského parlamentu. Rozšíření mandátu pro záruky EIB je velice důležité a já doufám, že vyjednávání s radou bude úspěšné. Podporuji iniciativu, která se týká středomorské oblasti, především s ohledem na to, co v současné době v této oblasti probíhá a co se děje v Líbii. Domnívám se, že bychom měli podporovat demokracii v této oblasti. Na druhou stranu se domnívám, že rozhodnutí neposkytovat eh, půjčky ani záruky Bělorusku je správné rozhodnutí. Nedávné prezidentské volby ukázaly, že demokracie a lidská práva v této zemi nejsou dodržovány. Řečník byl přerušen. Nyní má a slovo paní Gresle. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, stojíme před novou vlnou implementace peněz EU pomocí EIB a proto se hlásí o slovo, protože vás chci trochu varovat. Momentálně má EIB záruky ve výši 20 miliard EU, je to v rámci rozpočtu EU. Pokud bychom ale opravdu měli platit z těchto záruk, tak bychom měli velký problém. A proto vás chci poprosit o to, abyste v budoucnu pečlivě ověřovali takovéto záruky přes EIB. V třetích zemích nemá EIB ani 500 spolupracovníků, komise má 3700, takže to je i nadále takže komise by byla lépe schopna sama kontrolovat tyto peníze. Že by tedy kontroly neměly jít přes EIB, protože si myslím, že je tam celá řada nejasností, zejména s ohledem na hlavní motiv a mandát EIB. A já vás proto prosím, aby jste nepřipouštěli privatizaci zisků a socializaci ztrát, protože my jsme povinni vůči našim daňovým poplatníkům eh, v našich vlastních zemích. Pan předseda přerušuje a nyní dostane slovo opět pan komisař, pan Kalas, aby vystoupil na závěr. Děkuji vám. Jen pár stručných poznámek. V první řadě chci potrhnout význam toho, abychom dodrželi harmonogram. Trialog mezi institucemi bude zahájen na základě zprávy schválené snad dnes. A na základě toho bychom měli mít rozhodnutí do léta, abychom předešli jakémukoliv riziku, že do října 2011 nebude žádné rozhodnutí, čímž by došlo k přerušení externí činnosti EIB. Takže toto chci potrhnout jako nesmírně závažnou věc a ještě chci podotknout, že EIB byla aktivní v mnoha zemích, které eh, nabyly na eh, důležitosti, například Egypt nebo Libie. Tam eh, byly investice asi čtyři, půjčky asi 4,3 miliard do většinou do soukromého sektoru. A ještě chci vyjasnit určité okolnosti. Banka a rozpočet to jsou dvě rozdílné věci banka funguje na základě eh, podíl, eh, peněz podílníků, to jsou členské státy, které eh, přispívají kapitál a banka musí být zodpovědná při svých, svých půjčkách, tak aby se půjčené peníze zase vrátily. Bankovní kultura je hodnocena ratingem a již dvakrát tu bylo zmíněno, že má ten nejvyšší možný rating zatím a nic by Samozřejmě nemělo tomuto ratingu uškodit. Profesionalita musí zajistit, aby tento symbol evropských financí zůstal zachován. Teď pokud jde o kontrolu, dohled nad EIB, existuje tam eh, správní rada, její členem jsou členské státy, ale také komise je možné eh, zahájit šetření ze strany, ze strany OLAFu a vyjadřuje se také účetní dvůr. Jinými slovy, existují demokratické kontrolní mechanismy a banka funguje v těchto jasně nastavených mantinelech. Evropská záruka se schrnuje, se eh, týká pouze státních eh, rizik a nebyla využita už od roku 1960. Takže je to velmi solidní instituce. Samozřejmě existuje široké pole různého rozhodování, komu půjčovat, na základě jakých kritérií, na základě jakých pokynů. To jsou věci, ke kterým můžete přispět a vaše názory budou rozhodně zohledněny. Děkuji. Pane komisaři, a nyní Pan zpravodaj, pan Kalfin, chcete doplnit? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jenom tři větičky. Evropská investiční banka je evropskou institucí, je to součástí Lisabonské smlouvy. A jako taková by měla být institucí, která pomáhá Evropské unii dosahovat svých cílů, ať už uvnitř nebo mimo Evropskou unii. Zaznělo zde, že by EIB se neměla angažovat eh, vně EU, ale já bych chtěla poukázat na to, že Evropská unie má vnější politiku a Evropská investiční banka může pomoci při dosahování cílů této politiky. Evropská investiční banka je um, velice stabilní finanční instituce s vysokým ratingem a veškeré pozměňovací návrhy které jsme učinili, se snaží o to, aby měla na trhu odpovídající stabilitu. To ale nejde proti možnosti podávání zpráv, a proti tomu, aby eh, bylo prováděno hodnocení dopadu na životní prostředí projektu EIB. Eh, to je součástí zvyšování transparentnosti této banky. Já se velice vážím slov komisaře. Um, ano, očekávám, že se dotkneme některých citlivých otázek, eh, o kterých se hovořilo v radě. Jedná se například o spojování dotací a půjček, takzvaný blending. Evropská unie je málo viditelná, ačkoliv je eh, obrovským dárcem rozvojové pomoci. Je nutné dotknout se těchto citlivých otázek. Těším se na spolupráci s radou, abychom co nejvíce zvýšili efektivitu evropských fondů. Děkuji za diskuzi. Já se těším na širokou podporu v parlamentu, abychom mohli sebevědomě jít do vyjednávání s radou. Mnohokrát děkuji. A tímto jsme skončili diskuzi o tomto bodu na pořadu jednání. Hlasovat se bude dnes ve 12 hodin a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je